knows very well. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, please, please take a seat. Kolegové, dámy a pánové, prosím, usaďte se, přeji vám dobré odpoledne a blahopřeji ještě rumunským kolegům k dnešním, kolegům k dnešnímu státnímu svátku tak máme před sebou eh, schválení programu a pokud tomu nikdo nic nemá, můžeme to takto schválit bez změn. A nyní tady mám dvě sdělení. První eh, meeting je webstreamovaný eh, živě, prosím. A pokud se týče, pokud se týče tlumočení, tak máme tlumočení do 22 jazyků postup je jako obvykle, to asi velice dobře víte, poněvadž je to třetí společné zasedání našich výborů. Přeji a tedy všechny vás tady vítám. A Máme tedy eh, debatu o dvou našich návrzích zpráv, máme na to dvě hodiny. A pokud se týče dvou předchozích zasedání, eh, Zhodli jsme se, že vždy budeme mít společné předsednictví eh, s paní Vicky Ford a se mnou. A máme tady 1287 pozměňovacích návrhů a to neberu v úvahu stanoviska jiných výborů. Všechna ta stanoviska máte na stole. A e, dovolte, abych e, poblahopřál všem spolu, tedy oběma spolupravodajům, paní Gebhardt a paní Kalas. E, blahopřeji za vynikající práci. Je jasné, že spolupráce s takto velkým počtem stínových zpravodajů taky není jednoduchá, čili tedy blahopřejeme také všem stínovým zpravdám, kolik jich bylo, 17 dokonce, v té, kteří se zapojili do této práce. A samozřejmě plus ještě sekretariáty, které jsou nám velmi nápomocné. Dnešní výměna názorů se bude soustředovat na kompromisy k několika odstavcům, takové, které dosud eh, jsme dostali. A my jsme se s paní spolupředsedkyní shodli, že by bylo skvělé, kdyby naši zpravodajové i stínoví zpravodajové mohli říct co nejvíce také o jiných kompromisních návrzích, které jsou teprve rozpracované. A to je možná ještě důležitější pro naši debatu. Protože pokud máte kompromis, tedy já nevím, určitý počet kompromisů, tak, a nejsou všechny, tak potom co ten zbytek, to je možná to nejdůležitější. Kdybyste se tady mohli vyjádřit také k tomu. A také prosím eh, stínové zpravodaje, aby se tedy eh, zapojili. A samozřejmě eh, také bych prosil, aby se zapracovala také další stanoviska. Takže můžeme zahájit debatu. Ještě bych měl říci, že tady máme, eh, musíme schválit zápisy z předchozí zasedání, které máte ve svých složkách a je to z 10. listopadu 2015. A pokud eh, není poznámek a komentářů, eh, považujeme tyto zápisy za schválené. No a teď, teď mohli požádat paní, paní spolupředsedkyni Vicky Ford, eh, aby si vzala slovo. Děkuji vám, pane spolupředsedo. Takže eh, dnes bychom si měli vyjasnit, eh, jak na tom momentálně jsme, kde jsme. Týká se to rezoluce, která by tady měla být 14. prosince. My také víme, že komise chce předložit návrhy příští týden. Čili bylo by dobré, kdybychom se bavili nejenom o těch kompromisech, na níž se shodneme, ale také ty, kde ta shoda není, tak abychom mohli zpravodajům pomoci v pochopení. A také pokud někdo máte konkrétní návrhy k jakýmkoliv dalším návrhům, které by se tady možná mohly být příští týden, tak eh, já tady doufám, že komise nám naslouchá velmi, velmi eh, pozorně, poněvadž parlament eh, se může Eh, se svými stanovisky poněkud odchýlit od toho, co se komise chystá příští týden oznámit. Či já myslím, že dnes máme také poslední šanci ovlivnit něco z toho, co tady komise chce eh, předložit příští týden. Děkuji. Čili obecně dá se říci, že nám nespívá mnoho času, v podstatě mm, nějak asi dva týdny na dokončení práce, čili o to opravdu není mnoho. A dovolte tedy, abych začal tím, že dám slovo spolu s pravodajům. Dohodli jste se, kdo začne? Ano. Takže paní Gebhardt, máte slovo. Äh Děkuji, pane předsedo. My se vždy takto střídáme, jednou jeden, po druhé druhý a dnes jsem na řadě já, abych začala. A skutečně je tomu tak. Práce postupuje, ne vždy zcela jednoduchým způsobem, to je pravda, protože mezi námi panují různé názory mezi jednotlivými frakcemi a také proto, protože jsme museli částečně čekat na hlasování ve výborech, protože zde máme článek 44, takže musíme zohlednit eh, kompetence dalších výborů. Momentálně pracujeme na vypracování 38 kompromisních návrhů ve čtyřech blocích. Dva z těchto bloků, ty první dva bloky, jsou již téměř hotové tam probíhá několik posledních diskuzí, ale v podstatě si myslím, že můžeme říct, že to v zásadě již uzavřené je. Ty další dva bloky o těch jsme začali jaksi uvažovat, začali jsme to sepisovat společně se stínový zpravodaj a zpravodaj odpovídajících výborů. Již tedy s nimi o tom hovoříme a Příští schůdny máme ve čtvrtek, kde budeme tedy dále věnovat této práci. Nemohu zde samozřejmě popisovat všech 38 kompromisů, to by bylo problematické a já tedy poslechnu vaši radu a řeknu vám, kde jsou ty body, které jsou z politického hlediska asi nejkontroverznější, neboť mezi námi v těchto bodech panují největší rozdíly a kde asi bude nejobtížnější dosáhnout kompromisu. A tady začnu s odstavcem 15 ve kterém se jedná o dorušování balíčků a jsou tam různé názory na to, jak Eh, holisticky, jak široce, jak, eh, do jaké míry široce přistoupit k tomuto odstavci. Všichni se spolehneme na tom, že je to jeden z velkých problémů v rámci přeshraničního elektronického obchodování a že je třeba nalézt proto řešení, zejména s ohledem na náklady, ale také s ohledem na bezpečnost dodávání balíčků a na rychlost, tedy na kvalitu. A s tím se pojí, a tady je problém, tato otázka já to říkám jaksi za Ample. Je to ta otázka, zda se má platit pouze cena, eh, nebo máme zohlednit pouze cenu za to dodání, či zda máme zohlednit také dopad na svět práce, na ty pracovníky a na jejich kvalitu práce. Za to tam tedy má být rovněž zohledněno. To je tedy jedna z diskusí, které vedeme mezi frakcemi v této věci. Přičemž zcela jasně říkám, že my jako výbor pro zaměstnanost tady přišel s velmi dobrým návrhem, který si myslím je možné převzít. Je trochu měkčí, mírnější než to, co jsem předložila já ve svých návrzích, ale myslím si, že tento návrh by mohl být dobrý základ pro budoucí kompromis. Dále jsme vedli velice velké diskuse o oblasti platform a služ, o, o službách, na, které jsou nabízeny těmito platformami. Tady si myslím, že bohužel ještě nemáme dobré řešení. Nejdříve jsme já a paní Kalas předložili odděleně pozměňovací návrhy s stínovým zpravodajům, protože jsme se prostě v té věci nedocházeli shodnout, ale momentálně jsme postoupili tak daleko, že nyní předpokládám, že budeme schopni předložit společný návrh, ve kterém půjde o to, abychom tady měli jasné rozlišování mezi na jedné straně platformou jako strukturou, která je nabízena a tím, jak může fungovat a být využívána. A na druhé straně tím, jaké jsou ty služby, které jsou prostřednictvím platformy poskytovány. Tedy jasné rozlišování mezi těmito dvěma aspekty. Já si myslím, že se nám to podařilo. Neboť, a to je třeba jasně říci, není možné vše házet do jednoho pytle platformy jsou velmi rozdílné povahy a myslím si, že se nám nepodaří Leda, že bychom si tady se soustředili pouze na jeden typ struktury, nepodaří přijít s jednotnou definicí, neboť ty služby, které platformy přinášejí, jsou tak různé a odlišné, že skutečně není možné dospět k jednotné definici platformy. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, které se o to pokouší, ale já se myslím, že bychom se tomu měli vyhnout, neboť to prostě podle mě není možné. Protože jsou to služby, pře, eh, nakupování přes e-commerce či nabízení taxi služeb, nabízení hotelů, pak ale existují i vědecké platformy, které slouží spolupráci mezi vědci, takže není možné to házet vše do jednoho pytle. Musíme odlišovat. A to je samozřejmě obtížný úkol a asi se nám nepodaří ho zcela naplnit, to je jasné. Co se týče platform, které nabízejí služby, jde také o to, jak celostně k tomu tématu přistoupíme a zde IMCO má takovou tradici holistického přístupu a to již po mnoho let. My říkáme, že služby není, že služby nejsou pouze nějakou malou jednotkou, není možné takto na ně pohlížet, že je důležité, aby podniky jak velké, tak malé a střední zohledňovaly spotřebitele, také zaměstnance, tak, abychom skutečně jaksi pojmuli tu celkovou šíři toho problému. To je skutečně obtížné, ale myslím si, že se nám podařilo v této věci dobře postoupit a že to nějak dořešíme. Malá poznámka, pan předseda. This time, slightly longer. Hmm. Eh, měla byste mít eh, normálně je už jenom jednu minutu, ale stejně, protože jste zpravodajka, dostanete ještě dvě a půl minuty. Eh, <laughs> ono je to obtížné to takto schrnout, ale protože jste mne o to poprosil, tak já jsem chtěla názorně ukázat, kde ty problémy jsou ve, eh, ve vypracovávání kompromisu a kde jsme přesto navzdory tomu na dobré cestě. Pak je, jsou tady další otázky, o kterých se ještě budeme muset diskutovat. Jde o telekomy, ale to zmíní spíše paní Kalas, protože je to spíše v kompetenci výboru ITRE. Pak otázky kybernetické bezpečnosti, otázky nelegálních obsahů na internetu, veškeré ty věci, o kterých jsme ještě nehovořili a o kterých budeme muset hovořit zejména s výborem Libe. A pak je zde otázka, a tím budu končit, prozatím a možná se k tomu vyjádřím ještě později, pak je zde otázka autorského práva, která nám, myslím, způsobí ještě velké problémy. Jistě se zapotíme, zejména s ohledem na výbor kult a na výbor jury, ale navzdory se tomu si myslím, že i v této věci jsme již na dobré cestě. Děkuji. Paní Kalas. Um, uh, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a ještě poděkovat všem našim poradcům a asistentům a sekretariátu, bez nich bychom se neobešli. A teď tedy k vlastní zprávě. Nejprve obecné záležitosti. Struktura zprávy byla dána sekretariátem a já myslím, že bylo dobře se té struktury držet a snažit se do toho zapracovat eh, stanoviska i dalších výborů. A uvědomit si, to musí být relevantní a přiměřené tomu tématu. Nejprve tedy ty platformy. To je asi nejkontroverznější záležitost. Nejvíce se o tom diskutuje. A také se to týkají ty kompromisní návrhy, které, eh, na kterých jsme se ještě nedohodli. Za prvé je hrozně důležité, abychom měli tu politiku pro eh, inovace, která bude stimulovat inovace, která usnadní vstup na trhu A potom také probíhá konzultace, kterou zahájila komise. E, díky tomu by se mělo podařit identifikovat ty problémy, které souvisejí s platformami. A paní Gepard ještě e, říkala, že buď jsou to problémy s těmi vlastními platformami, anebo s těmi službami, které jsou vázané na té platformy. I to by se mělo jasně rozlišovat. A abychom se uvědomili, z čeho přesně ten problém vyplývá. Je to problém s tím, že nějaký komerční sektor se snaží udržet ten svůj model podnikání, který neodpovídá té nové digitální éře, nebo ten problém pochází z něčeho jiného. Dalším no, otázkou je efektivnost, tedy co eh, pomohlo efektivně inovacím byla zodpovědnost těch prostředníků eh, poskytovatel službu poskytovatelů služeb na internetu. Někteří říkají, že by to mohlo znamenat velké náklady, zejména pro ty menší podniky. Čili někteří říkají, že to vyhovuje těm velkým nadnárodním společnostem, ale menší podniky se s tím nevyrovnají, pokud nebudou mít armádu právníků a zaměstnanců, kteří by dohlíželi na dodržování všech těch pravidel. To by asi nebylo dobře, kdyby je to vyřadilo z konkurence. A teď nemám na mysli jenom ty ekonomické náklady, ale i sociální a například i dopad na svobodu projevu, protože pokud ty platformy měli mít za to zodpovědnost, tak by ehm, se začaly vyhýbat eh, jakýmkoliv rizikům a začaly by odstraňovat obsah. Potom dáte nediskriminační přístup k platformám, co tím přesně je míněno. Máme tím na, my, na, my, na mysli nekalou konkurence nebo jiné typy diskriminace. Měli bychom se snažit tomu vyhnout, protože nám jde o to, jak dosáhnout co nejlepších výsledků. Takže já e, nejsem úplně pro neutralitu platform, ale samozřejmě o tom se dá dále diskutovat. Potom e, z telekomunikační e, společnosti všichni asi souhlasíme s tím, že konkurence je tady dobrá. A proto je potřeba zajistit přístup k sítím. A potom jde o to, aby poskytovatelé služeb měli také volný přístup, aby mohli své služby poskytovat bez rozdílu. A co týče vynucování, tedy bychom měli mít harmonizované rozdělení spektra, aby to odpovídalo digitální éře a také tomu jednotnému digitálnímu trhu, který by měl v praxi fungovat. Co se týče kyberbezpečnosti, tady musíme brát ohled na ta současná jednání o ochraně osobních údajů. A jeden bod, který bych chtěla zdůraznit, je to, že mnoho společností a mnoho uživatelů si dostatečně nechrání své informační systémy. Takže by to řešení mohlo být v těch základních procesech, jako aktualizace softwaru, zálohování dat a investice do lidských zdrojů, aby pracovníci přesně věděli, jak mají zabezpečit své komunikace. Takže je potřeba brát potaz eh, lidské chování. Internet věcí, velkoobjemová data a další technologie. Tady se k tomu většina staví pozitivně, což je eh, důležité, že se všichni uvědomují, jaký to může znamenat eh, prospěch pro občany. Ehm, k té, těm posledním kompromisním návrhům Měli eh, bychom se uvědomit, že tady jsou některé kontroverzní prvky. a doufám, že se podaří zajistit, aby všichni byli víceméně spokojeni s tím výsledkem. Děkuji eh, vám oběma za tento úvod. Máte naprostou pravdu. Nikdo asi nebude úplně spokojený eh, s tím kompromisem a bylo by dobře, kdyby aspoň eh, nebyli někteří proti tomu eh, moc ostře, protože víme, že to řešení asi nenatchne všechny z nás. Děkujeme za ten úvod, byl velmi jasný a jasně dal najevo tedy, co jsou ty největší problémy a teď bychom měli dát slovo našim stínovým zpravodajům za EPP nejprve. Filip vám z výboru IMCO. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mi dal slovo. Já bych své vystoupení eh, chtěl zaměřit eh, čistě na ty platformy, které podle mě představují dvojí problém, který je potřeba vyřešit. Ten první eh, problém je zodpovědnost platform a potom také Eh, sdílení hodnot, přestože to možná není úplně v naší dnešní diskuze. Nejprve k té zodpovědnosti. Tady ten problém spočívá v tom, že od přijetí směrnice eh, o e-commerce z roku 2000, tam je článek 40, 14, pardon, tam eh, jsou poprazněny ty platformy, tam bylo rozhodnuto, že tu zodpovědnost za ten obsah nebudou mít. Ale ten důsledek je dnes ten, že boj proti nezákonnému obchodu se zbožím a s nelegálním obsahem eh, to zkomplikuje, protože platformy nemají povinnost proti tomu bojovat nebo nám pomáhat eh, v tom boji. Přičemž eh, vy asi všichni víte, že a ví to i předseda, který byl předsedem parlamentu, tak víme, že to bohatství tady vytváříme v Evropě a když ho nebudeme chránit, tak nebudeme ani eh, bohatí. Takže je potřeba zabudovat ochranu už do těch platform proti nelegálnímu obchodu. Eh, jednak to může být eh, velmi složitý systém právní zodpovědnosti platform, anebo to necháme tu aktuální situaci a znamená to, že ten nelegální obchod bude dále prosperovat a Evropa bude přetahovat tyto. A pokud eh, zase přijeme velmi závazný a úzký, eh, eh, důkladný systém ochrany, tak to se omezíme do podnikání. Takže bychom měli vytvořit něco flexibilního, něco inteligentního, které umožní podnikání v této oblasti. Ale měli bychom už nabídnout něco, co bude jednoduše se aplikovat. A ještě moje druhá poznámka, velmi rychle skončím této eh, sdílení hodnot, přestože to ještě teď není tématem, jednou se to budeme muset řešit. Chtěl bych tady uvést dvě čísla. YouTube má 800 eh, milionů uživatel a vytváří 640 eh, milionů příjmu a generuje tedy to, že tady je velmi velký prostor pro to, aby mohli vzniknout jenom ty platformy, které jsem teď eh, popsal, ale aby také se podíleli o ty své příjmy s eh, vlastníky těch vlastnických, eh, tedy vlastníky těch práv k obsahu. Thank you very much. Děkuji vám. Chtěl bych jenom říct, že s těmi zpravodaji mají tři minuty, abyste se tam eh, dokonale vešel do toho limitu. Paní Ena Pirkunen také za EPP. Tady jsem, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, pravodajkám i jejich týmům. Eh, pracují na tom velmi usilovně, všichni víme, že to není jednoduché. Zpracovat eh, tolik těch připomínek a vytvořit z toho kompromisy. Myslím ale, že všichni jsou odhodlaní na tom pracovat a dodržet ten velmi krátký časový rámec řada kompromisů již je eh, vyjednaná, ale ještě tady řada nevyřešených otázek a budeme muset v příštích dnech najít eh, řešení a moc času už nám na to nezbývá. Některé ty nevyřešené věci jsou složitější než ostatní. můj kolega Živan a zpravodajky už se o tom eh, zmiňovali, hlavně do ty platformy. Je potřeba mít nějakou definici různých typů platform, ale také vyjasnění právního statutu a role platform a poskytovatelů obsahu. Také je potřeba vám pečlivě zvážit, jestli je potřeba to více regulovat, anebo by se měla mělo zlepšit vynucování stávající legislativy. Pro PPP e je důležité, aby abychom eh, měli inovativní politiku a zajištění přístupu na trh a férové konkurence. Myslím, že tou klíčovou věcí by mohlo být to, že bychom vytvořili rámec, kde budou stejná pravidla pro stejné služby, ať už jsou online nebo offline. A to by asi měla být jedna z těch zásad, naší zprávě. A další věc, která by tady měla být, je dokončení digitálního trhu. To by měl být hlavní rámec pro růst a zaměstnanost a proto také teď děláme. Chceme zajistit zaměstnanost a chceme udržet tempo s ostatními částmi světa, jako jsou Spojené státy a Čína. Takže na tom budeme se pracovat velmi intenzivně příští dnech. Doufám, že se nám podaří to dokončit včas. Podle mě je také důležité, aby parlament přijal stanovisko které té digitální agendě co nejdříve, protože komise předloží první legislativní návrhy už během následujícího měsíce, takže musíme na to být připraveni. Děkuji vám. Ještě vám chci připomenout, eh, že bude ještě druhé kolo diskuse. Eh, Mohl byste se přihlásit už teď, abychom eh, mohli sestavit seznam řečníků. Teď za SND ITRE. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega, který to má, to má na starosti, dnes být nemůže, takže já jenom zdůrazním ty hlavní body. Je to priorita pro Evropu, abychom uh, neměli monopolistické struktury na kytálním trhu. Víme také, že se budou spouštět eh, Další vysokorychlostní eh, připojení chceme také zajistit širokou škálu služeb pro spotřebitele. Chceme zajistit digitalizaci celé společnosti a přístup na trh. Těch kompromisů to mi líbí důraz na odstraňování těch rozdílů, připojení a digitální dovednosti. Myslím, že ta digitální inkluze, by se měla v tom textu objevit konsistentně, měl by tam být mínit pokrytí širokopásmovým signálem 100% populace, bez ohledu na to, kde žijí, kde žijí ve venkovských oblastech. Digitální dovednosti musí být podporovány, protože jsou předpokladem pro vytváření nových soukromých nebo veřejných služeb. Všechno by mělo být k dispozici všem. A ať už jsou mladí, staří, nebo s postižením. Měli bychom tedy zabránit vzniku monopolistických struktur, protože to by nebylo dobré pro konkurenci. Třeba by ty zisky byly rozloženy do celého hodnotového řetězce. Také musíme mít infrastrukturu a tu podpořit. Konkurence musí být hlavním hybnou, hybnou silou investic a Stejně tak musíme mít pravidla pro státní pomoc a dotační systémy. Potom jde internet věcí. I to bychom měli velmi silně podpořit. Také musíme zajistit kyberbezpečnost a pomoci malým a středním podnikům. a udělat z toho prioritu. Hlavní podmínkou je také úspěšná standardizace pě- sítí 5G. A občané by měli mít eh, jasný, eh, jednoduchý přístup k veřejným službám a musíme také udělat podrobnou analýzu, analýzu toho, jak eh, tyto věci fungují v praxi třeba, aby eh, bychom měli také dobrý systém ochrany práv. nebychom bránit sociální soudržnost a systém ochrany pro zranitelné skupiny. To je eh, tedy stanovisko mého kolegy. Thank you for your uh, remarks. Děkuji vám Eh, paní předsedkyně, děkuji jménem EKR. Já tady eh, spolupracuji s další stínovou zprávkou z mé skupiny a chtěla bych říci, eh, že si přeji zprávu, která bude zaměřena na to, co prospívá našim firmám, našim spotřebitelům, podporuje naši ekonomiku, eh, její konkurenceschopnost a která dává do jejich služeb výhody digitální revoluce. Děkuji vám za dosud odvedenou práci a chtěla bych některým kompromisům říci velmi jasná slova. Co se týče práv spotřebitelů, nepřeji si, aby zprava eh, spotřebitelů eh, měla jiné podoby pro tytéž hmotné věci, tato voda, nebo telefon, nebo televizor, podle toho, zda si nakupujete online nebo v kamenném obchodě. To už je prostě spotřebitele jedno. Čili chceme, aby to tak prostě bylo. Parlament, stínoví zpravodajové a další zhodují e, v tom, že nechceme odlišné přístupy. Tak to vypadá e, jednotný kompromis. A prosím komisi, e, pokud, si, pokud naslouchá, aby skutečně opustila od jakéhokoliv úmyslu na různé typy Eh, spotřebitelských práv. Eh, pokud se týče eh, známky důvěry, to si nepřeji, abychom měli něco jednotného pro celý trh, ale prostě pro různé zboží různé značky. Dále, pokud se týče článku 20 a nespravedlivé Eh, diskriminace a v rámci DSM já bych skutečně byla ráda, kdybychom používali stávající legislativu všude tam, kde je to možné. Co se týče spektra, tak hovoříme o harmonizovaném spektru. Takže eh, to ovšem v radě vždycky narazilo už dvakrát a my bychom tady mohli místo toho hovořit o koordinovaném přístupu ke spektru. Dále, eh, většina frakcí si myslí, že nemusíme mít eh, společného jednoho jednotného evropského regulatora telekomunikačních služeb, tedy Berek. Mm, eh, my tedy se snažíme nějakým způsobem eh, zajistit, aby tady byl zohledněn horizont 2020. Poněkud kontroverznější věc, kterou jsme dosud tady nefinalizovali, a to jsou balíčky. Eh, tady eh, já nevím, jestli je tady voný ten, eh, ta regulace z dolů a já si nepřeji, aby komise přímo zasahovala do systému sociálního zabezpečení členských států, dokonce i Eh, zaměstnavatelé říkají, že to je otázka členských zemí. Co se týče platform, tady je třeba eh, dát na výběr samozřejmě eh, bezprostřední odpovědnost důležitá, ale také povinnost poskytovat další péči. Jinak pokud se týče těch eh, OSVČ, tak, tak jak to máme, to není špatná věc. A pokud se týče kybernetické bezpečnosti, tak to také musíme vzít úvahu eh, u této směrnice. Děkuji vám. Nyní eh, za ITRE, ECR, pan Hans-Olaf Henkel. tak já tedy vrátím část toho času, kterou, který spotřebovala Vicky. Chci hovořit pouze o odstavci 19.19a obecně. Samozřejmě my všichni máme zájem o to, abychom měli vysokokapacitní vedení také v odlehlých oblastech a na venkově. A toho je třeba dosáhnout větší mírou konkurence a ne menší konkurenci. A e, já myslím, že e, ta myšlenka, e, jak se tady mají lídat takzvané oligopolis, tak to není dobré. Eh, my jsme vlastně tuto regulaci začali eh, se spoštěním oproti Spojeným státům a měli bychom se to snažit dohonit. Bohužel do kompromisu jsme nedostali myšlenku, že eh, členské země by se měly vzdát svých, svého majetku, svých aktiv v některých jiných zemích, jako je třeba ta moje země. Dobře, děkuji. A takže EKR to zvládla rychleji, než bylo třeba. A nyní paní Dita Charanzova za ALDE a a také z IMKO. Paní Dita Charanzová. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat zpravodajům za práci na Eh, tomto náročném eh, eh, tématu. A také bych chtěla říct za výbor IMCO, že ta zpráva musí vyznít pozitivně, ale také třeba říci, že spotřebitelé i firmy očekávají, že to zvládneme v rozumném čase. A proto moje politická skupina nemůže souhlasit s kompromisy k odstavcům 7 až 11, poněvadž to jde naprosto špatným směrem. Vypadá to, že některé frakce se rozhodly, že Evropa by neměla využít eh, toho impulzu eh, společného eh, digitálního trhu. Místo těchto kompromisů se snažíme přimět komisi k tomu, aby odložila své návrhy a aby se zaměřila na tím, co bude s těmi 10% online řeknu vám, co se stane. bude mít 28 různých legislativ, tak jak je to dnes. A já si myslím, že toto není správně. Myslím, že tyto, tuto příležitost musíme eh, popatnout za pačesy a myslím, že eh, se musíme vyhnout tady tomu, že by vznikla eh, právní, právní vakuum mezi online a offline eh, činnosti, poněvadž to už teď máme návrh komise naopak by byl ten první krok správným směrem a ten druhý krok by potom eh, následoval s refitem. Eh, myslím, že pořád ještě tady máme možnost najít vhodný kompromis. Já osobně jsem eh, velkou nadšenkyní pro EU a pro její kompetence a myslím si, že stejně eh, vášnivě eh, si přeji, abychom v této zprávě neměli takové části, kde komise přijde o kompetence nebo kde nejsme zodpovědní ani jednom, ani v druhém výboru. Máme tady mnoho kompromisů s SAD, takzvaný ten batch 3 a myslím si, že Eh, tady ta eh, pravidla pro zaměstnanost versus eh, sociální zajištění, tak na to pozor. Hm, takže tady máme čtyři stanoviska, to je pro MP a je třeba, aby se o tom rozhodovalo jinde a ne v našich kompromisech. A poslední bod. Opakuji, že si nepřeji evropskou obchodní značku pro hm, pro eh, webové stránky. Já si myslím, že eh, to je zrovna tak eh, skopírovatelné a sfalšovatelné jako v reálném světě. Děkuji vám. A nyní paní Julia Reda za zelené a za IMKO. Thank you very much, uh, first of all to the rapporteur. Děkuji. Tak především chci poděkovat eh, zpravodajům, kteří dosud eh, eh, se vyjádřili. Já si myslím, že už jsme pokročili zejména v oblasti platform. Myslím, že pokud budeme rozlišovat na jedné straně infrastrukturu, na druhé straně služby, jak navrhuje paní Gebhardt, mnoho problémů, které dnes máme, se do jisté míry vyřeší to je taky s tou otázkou neutrality. Je myslím jasné, že infrastruktura musí být neutrální, zatímco služby eh, musí eh, často fungovat přes filtry a to znamená eh, také pomáhat lidem, aby se vyznali v té obrovské směti informací, která tam existuje. Já myslím, že velice důležité je také to, abychom se neodchýlili od eh, obecných principů eh, směrnice e-commerce, pokud se týče eh, omezené zodpovědnosti, poněvadž to také napomůže rozkvětu internetových služeb. Já, pokud se týče monetizace digitálního obchodu, tak to se shodují trošku s EPP, ale myslím si, že skutečně Eh, mohou, je zde tady také možnost, aby měli i větší příjmy a je tady také problém DPH. Je to samozřejmě eh, velké, eh, velká výzva pro prodejce knih a podobně, ale to je prostě důsledek toho, že elektronické knihy jsou dneska službami a nikoli zbožím. Čili změna by tady mohla letos dosáhnout. Čili já si myslím, že my tady máme velice vyvážený, vyvážené výsledky, aniž bychom tady mm, se nějak dotýkali toho základního principu neutrality na síti. Pokud se týče datové ekonomiky, to je celkově na dobré cestě, ale chtěla bych je zdůraznit jeden posměvací návrh, pokud se týče směrnice o databázích. Myslím, že je to důležité a nemůžeme to přeceňovat. Máme zde určitou legislativu a komise eh, Eh, si uvědomila, že vlastně eh, tato úprava je překážkou v rozvoji datové ekonomiky. A to znamená, že by mělo být možné eh, také jednoduše prostě zrušit směrnici třeba někdy z počátku 90. let. V této souvislosti také podporuji návrhy na otevřenou vědu a jasné Eh, jasné rámce pro eh, daně a pro eh, datové vytěžování, čili to je důležité, abychom byli konkurenceschopni tady to, abychom také umožnili našim, našemu výzkumu, aby mohla své výsledky uplatnit v celé společnosti. Děkuji vám. Pan Raimon také za zelené a za ITRE. Děkuji. Rovněž já bych chtěl zdůraznit, že internet a digitální trh je pro nás klíčová infrastruktura ve společnosti. V příští v příštím desetiletí a také poté. Eh, záleží velice na tom, jak se to bude dále rozvíjet a bude to mít daleko větší eh, vliv na společnost než jenom v oblasti zisku. Eh, také pokud se týče otázky geoblockingu, ten první návrh byl daleko lepší než kompromis a myslím, že skutečně musíme tlačit na ukončení geoblockingu, to je v podstatě povinnost. Myslím, že eh, přístup jak si k datům musí být eh, univerzálně možný a snadný. A taky bych chtěl říct ještě dvě další věci, které mají značný dopad na společnost. Eh, jednak je to eh, posilování pozice žen. Tady bychom měli eh, zapojit pozměňovací návrhy z výboru FAM. Společně digitální trh a nové technologie tady skutečně mohou mít velký vliv a bychom měli zajistit, aby se to tedy v konečné verzi zprávy objevilo. A také pozměňovací návrh, pokud se týče postižených lidí. I zde musíme pomoci s poskytováním řešení. Nejenom tady eh, jde o eh, určité tržní příležitosti pro některé firmy, ale také pro celou společnost, čili tolik eh, z naší strany. celá zpráva pro nás jde možná trošku špatným směrem. Thank you very much. Děkuji. A teď dva kolegové za EFTD, za Imko Mark Zulo. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl udělat kompliment vyslovit svůj kompliment eh, oběma dvěma spoluzpravodajkám za práci, kterou odvedli. Ukázali, že skutečně se snaží najít kompromis mezi různými názory. A já bych využil této příležitosti k tomu, abych ještě jednou jako již dříve, vyzval k jedné věci, a to je otázka důvěry. Vyzývám k důvěře. Důvěra je důležitý pilíř jednotného digitálního trhu a je to základ toho, aby jednotný trh byl skutečně účinným. V tomto textu, o kterém dnes hovoříme, je důležité, aby se občan cítil jistý, bezpečný, aby věděl, že má k dispozici dobré nástroje. Pokud občanovi tuto jistotu neposkytneme, tak on tyto nástroje a tyto možnosti využívat nebude. Je tedy třeba postupovat tak, abychom vyzývali občana, abychom ho podmítili k tomu, aby využíval této možnosti. V tom případě o nich ale musí mít dostatek informací, musí mít k dispozici celý ten rámec nástrojů, který existuje. A stejně tak my musíme mít účinné normy. Já tedy v tomto smyslu vyzývám, a to proto, že při vypracovávání pozměňovacích návrhů jsme se dostali k odstavci, kde bychom mohli zdůraznit právě onen koncept důvěry. Mohli bychom postupovat rozhodnějším způsobem, a toto vnímání při propojit s něčím hmatatelnějším. Tady namísto toho, abychom se zabývali pouze technickými nástroji, navrhuji, abychom se opětovně pokusili o vytvoření seznamu jakýchsi hmatatelných konceptů, které našim občanům poskytnou více důvěry. Děkuji, kolego. A nyní má slovo pan Borelli Zajtr. Děkuji, pane předsedo. Jako místo předseda frakce víme velmi dobře, jak obtížné je dospět k názorové schodě mezi různými frakcemi a proto si velice ctím práce, kterou odvádí paní Kalas a paní Gebhardt. Dále třeba zhodnit, že máme různé kompetence. V tomto případě máme rozdělené kompetence dvě, dvou výborů, tedy ještě jednou děkuji mnohokrát spolu s pravodajkám. Máme tedy před sebou zprávu, návrh textu, která se snaží se otevřít novým možnostem, která se snaží být optimistická, a rychle jednat. Digitální vnitřní trh je něco, kde se musíme absolutně zaměřit na občana. Ten musí být v popředí a e, zapojit do toho i digitální občanství a také digitální účast občanů. No, to je pro mě zásadní. Další důležité pojmy, a to tady již vyplynulo, jsou investice do infrastruktury, tak, abychom umožnili všem obyvatelům, i těm, kteří žijí na věnkově, i těm, kteří nejsou příliš movití, abychom jim všem umožnili širokopásmové vysokorychlostní připojení. Pouze tak si otevřeme možná šance na vytvoření nových pracovních míst. Internet je něco, co je velice rozšířené a je důležité abychom využili veškeré jeho potenciály. Mám tím na mysli například potenciál elektronického obchodování, abychom ho rozvinuli a podpořili také pro malé a střední podniky. Já tady mám několik podnětů a možná bychom z nich mohli udělat takovou oddělenou kapitolu ve zprávě. neboť zavedení jednotného digitálního trhu je zásadní pro to, abychom oživili naši ekonomiku. Digitální trh může být důležitým nástrojem pro nastartování našich ekonomik a proto je třeba vyvinout maximální úsilí pro to, abychom byli co možná nejambicioznější. Kompromisy, které máme náš, poněkud stahují směrem dolů, ale my bychom si přáli naopak více. Děkuji. Asi je jasné, že na konci nebude spokojený úplně nikdo. Paní Barbara Kapelza, za ENF. Ich Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat oběma spoluspravodajkám za velice dobrou práci a za možnost eh, schrnout tak komplexní téma do 38 kompromisů. Eh, a není to jenom komplexní téma, ale také komplexní struktura různých výborů, které eh, se tohoto tématu ujaly. Takže děkuji mnohokrát. Já si myslím, že shodneme se na jedné věci a totiž na tom, že veškeré že je prostě důležité se věnovat digitálním možnostem a že je důležité to přetavit do jasného legislativního rámce, pak, že je důležité, abychom tady měli férovou, otevřenou hospodářskou soutěž, eh, ze které budou mít pozitiva jak podniky, tak spotřebitelé a že v digitálním trhu se skrývá skutečný růstový potenciál pro růst a zaměstnanost celé Evropě, jak to komise správně uvádí. Je zde ještě několik otevřených otázek, které se dořeší na výboru. My bychom zúraznili tři body. To je jednak odstavec 19, který se dí, týká soukromých investic, pak odstavec 19 a veřejné investice, pak komis, kombinace paragrafů 19 a 20, týká se to regulace ex ante, oligopolů, zejména s ohledem na při, přicházející, na nadcházející revizi dekomunikačního balíčku. A pak je to ten odstavec, který se týká elektronické veřejné zprávy. Tady je po nás zásadní nediskriminující přístup, zejména pro konzumenty, spotřebitele zranitelné, ale samozřejmě pro všechny typy dále. Eh, odstavec 19 soukromé infrastruktury podle nás je důležité, aby existovala soutěž i v této oblasti. Tedy podle nás je to příliš statické, ta zpráva není napsána tak, aby byla ku prospěchu investic. My bychom si přáli nějakou zprávu, která by dokázala, že právě hospodářská soutěž i v oblasti infrastruktury je velice dobrá. Dále oligopoly. Oligopoly podle nás nejsou žádoucí pro žádné odvětví ekonomiky. A co se týče úpravy ex ante, která se připravuje například pro telekomunikační trh, to by vedlo k obrovské zátěži pro operátory a vedlo by to k velké míře nejistoty. To tedy je náš názor. Zejména se to týká revize telekonomičního balíčku příštím roce. Jeho, jejíž cílem musí být pokrýt komunikační potřeby v Evropě, zejména nedostatek investování do sítí příští eh, generace. Komise říká, že je to momentálně ve výši 100 miliard eur. Toto je třeba zanalizovat a je třeba vytvořit nové podmínky pro to, aby investoři investovali do nových a rychlejších sítí. Poslední půl bod, elektronická veřejná zpráva. Tady musí být zejména vytvořena možnost pro to, to, aby starší eh, spotřebitelé, zejména spotřebitelé na venkově, měli možnost mít eh, také fyzický přístup, aniž by byli diskriminováni v jejich přístupu digitálním. Děkuji, eh, děkuji všem kolegům za vynikající debatu. A teď mi dovolte přát slovo své kolegyně paní Vicky Ford. Děkuji. Teď jenom eh, přečtu jména, eh, které mám zapsané. Jussi Blanco, Olga Shenalova, Ann Zander, Lisa Yakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Goigas, Claire Moody and then the Commission. If there's anybody... Na závěr komise. Pokud ještě někoho jsem nepřečetla, tak se přihlaste. Michal Bony bude první, protože vy jste byl navrhovatelem stanoviska výboru LIBE. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodajkám za předložení zprávy. Ta práce je vynikající a já si myslím, že se nám to příští týden podaří dokončit. Včera jsme měli hlasování na výboru Libe o našem stanovisku a myslím, že to stanovisko je vyvážené. Také z pohledu ochrany osobních údajů, základních práv, ale Současně si myslím, že jde o tu rovnováhu s ochranou těch práv jednotlivců, s svobodou podnikání a s možností zpracovávat data a také jde o bezpečnost Mm, digitálních služeb. Takže doufám, že to bude zohledněno v té závěrečné zprávě. Doufám, že to bude eh, zohledněno seriózním způsobem. Eh, že tedy budete brát ohled na článek 54. A potom mám ještě na závěr eh, jednu poznámku k platformám. Myslím si, že by to eh, mělo být přizpůsobeno budoucímu vývoji, takže by to nemělo být příliš restriktivní. Měli bychom si vědomit specifičnost eh, platform jako takových. Je to celá řada webových stránek, různých eh, modelů, takže to není možné definovat jedním jediným způsobem. A měli bychom tady hledat nějaký dobrý kompromis, nemusíme vést spory o těch platformách, neměli bychom také zničit ty stávající platformy. Jose Blanco. José Blanco. Eh, gracias, presidenta. Agradecer a los ponentes. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat eh, oběma spoluzpravodajkám za eh, práci, kterou odvedli v této vysoce komplexní otázce. Soustředím se na dvě věci. Jednak bych rád poděkoval za to, že se tady snažíme bojovat proti těm obrovským rozdílům digitální oblasti. Mám tím na myslím to, že celé skupiny či komunity jsou vyloučeny z tohoto um, odvětví. Například na venkově, kde není dostatečný přístup. A dále geoblocking, neoprávněné blokování. Tady se všichni shodneme na to, že pokud k tomu blokování dochází skutečně nepoprávněným způsobem, je to zneužívání a musíme tomu zabránit. Uh, a dále máme tady celou řadu kompromisů například 16, ale tady třeba si zvážit, že skutečně geoblokování je vždy porušením eh, práva hospodářské soutěže. Pokud je ovšem geoblokin oprávněný, tak si myslím, že může mít třeba, třeba v souladu s právem Evropské unie, ale co se týče práva na vlastnostní, vlastnictví, pokud se jedná obsah, který je chráněn autorským právem a v jednom členské státu je to povoleno, v druhém členském státu to prostě povoleno není, nemají na to licenci, to je jiný případ. Někdo tvrdí, že geoblokování zabraňuje pirátství, ale tak tomu není je jako kdyby se někdo snažil hledat záminku pro piráctví, ale piráctví to je nedodržování domen. Takže v některé oblasti je geoblokování oprávněné. Například v případě některých produktů, které podléhají ochraně autorského práva. A dále eh, to, co je v tomto kompromisu, je poněkud příliš velké všeobecnění, ze všeobecnění. Myslím si, že komise ve svých kontrolách by se měla zaměřit zejména tam, kde se geoblokuje neoprávněným způsobem a jinak je třeba, myslím, ještě přepracovat eh, ten, to přesně znění toho kompromisu. Paní Sehnalová. Spravodajkám a všem stínovým spravodajům eh, za odvedenou práci na téhle opravdu obtížné zprávě. Já mám několik eh, připomínek k těm eh, návrhům kompromisů. Eh, zmíním tedy jenom několik z nich ta první připomínka se týká kompromisního návrhu, který se týká přístupnosti pro všechny občany. A tady si myslím, že bychom měli mít na paměti, že existuje opravdu mnoho občanů, a to jsou zejména starší lidé, eh, kteří prostě nemohou, ale velmi často ve skutečnosti ani nechtějí být součástí toho, co se ve zprávě nazývá takzvanou e-society. Eh, já, i když samozřejmě plně podporuji myšlenky sociálního začlenění a maximální dostupnosti elektronických služeb pro občany, občany. Jejich rozvoj podle mě nesmí vést k odklonu od tradičního pojetí služeb v reálném světě, eh, včetně takových věcí, jako je vyřídit si administrativní záležitosti na úřadě nebo si nechat od lékaře vystavit recept a podobně. Oba světy se mohou vzájemně doplňovat, eh, nikoliv eh, existovat jeden na úkor druhého a já bych toto ve zprávě velmi ráda viděla zmíněno. Moje druhá poznámka se týká kompromisního návrhu k odstavci 16, eh, tedy takzvaného geoblockingu. Já zde doporučuji přidat, že je zapotřebí cílených opatření k přístupu zboží i služeb také v případě online. A zdůrazňuji slovo také, eh, protože nepřijatelná cenová diskriminace nebo rozdílný přístup na základě geografické polohy nebo národnosti není záležitostí pouze online světa, eh, což konec konců konstatovala i paní komisařka Jourová během slyšení na výboru IMCO. Eh, zároveň v jiných částech textů zpravodajky a podle mě správně odkazují eh, na skutečnost, že s pravidly pro prodej online i offline bychom měli zacházet koherentně a netvořit mezi oběma světy rozdíly. Eh, takže v tomto s nimi samozřejmě plně souhlasím a jsem přesvědčena, že ani potírání geoblockingu nemůže být výjimkou. A moje třetí poznámka eh, se vztahuje ke stanovisku nebo k zapracování stanoviska výboru pro dopravu a cestovní ruch. Já jsem byla jedna ze stínových zpravodajek k této zprávě za výbor TRAN a myslím, že jsme tam dosáhli opravdu velmi dobrého a vyváženého textu, eh, který, myslím, právem zdůrazňuje některá, eh, některé důležité aspekty digitalizace v oblasti dopravy, ale také například cestovního ruchu. Takže já budu velmi ráda, pokud některé z těchto myšlenek se v tom výsledném textu objeví a ještě jednou bych chtěla poděkovat za opravdu ohromnou práci. Díky. So the next speaker is Ann Sander from the... Ann Sander z výboru ITRE za EPP. Ne, není tady. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem sice nežádala o slovo, ale jestli mi to slovo dáváte, tak toho ráda využiju. Jenom velmi stročně, já bych chtěla poděkovat zpravodajkám za tuto práci. Ještě jsou tady některé nevyřešené eh, věci. Já jsem také členkou výboru pro sociální eh, věci a chtěla bych upozornit na dvě věci. Jednak protože eh, digitální, jednotný digitální trh sice nabízí dobré příležitosti pro zaměstnance, které by normálně Eh, asi neměli. Mám teď na mysli třeba ty, kteří bydlí v venkovských oblastech, když to není úplně ta formulace, eh, kterou jsme, na které jsme se dohodli na výboru pro sociální záležitosti a proto je potřeba jim eh, také zajistit ty příslušné kompetence, které proto potřebují. A ještě druhá věc, která je možná obecnější a která možná spadá do kompetenci výboru ITRE, to se týká těch platform, mně se líbilo to, co říkal Filip Živa o té zodpovědnosti platform. A například eh, to týká možnosti, aby platformy eh, se ke svým klientům, což velmi často jsou malé středně velké podniky, které nemají eh, možnost se nějakým způsobem chránit, tak aby se k ním stavěli jinak a přistupovali k ním transparentněji, řekněme a zaručili se za dobré fungování. Tolik několik myšlenek, na které jsem chtěla upozornit. Again, who... Ještě jednou přečíst ten seznam řečníků, protože to dohromady sekretariat. Kansari, Gunnar Hockmark, Dan Dalton, Antonas Gorgas and Claire Moody. Would anybody else like to... Ještě někdo chtěl se přihlásit o slovo? Ne. Lisa má slovo. Jakoncáry. A ta tady není. Tak Gena Hokmák. Děkuji. Tak já bych mohl mluvit i za její po tu dobu, která byla vyhrazena pro ně. Já bych chtěl také poděkovat zpravodajkám, vím, že to je velmi obtížný úkol. A Jerzy Bozek už několikrát zdůraznil, že asi ne všichni budeme úplně spokojeni ale pane předsedo, to není úplně správný přístup. Já si myslím, že bychom se měli pokusit všechny uspokojit. Myslím, že to je o to, jak vysoko si nastavíme naše ambice a e, myslím, že všichni budeme žít v tom digitálním světě, jestli chceme nebo ne, ale teď je otázkou, jestli chceme být ve vedení a chceme to určovat. E, myslím si, že Eh, nestačí jenom eh, eh, omezit ty možnosti nebo snažit se kontrolovat. Já myslím, že bychom měli udávat ten směr. Evropa je nejdynamičtějším prostorem a také největším hospodářským blokem a proto bychom se měli ujmout toho vedení. Eh, mám teď na mysli například 5G. 5G bude znamenat industrializaci nebo normalizaci internetu. Předtím to byla digitalizace, 3G to byla modernizace toho, ale teď to bude velký krok ku předu. A pokud tuto možnost nevyužijeme, eh, měli bychom také vyřešit problém s DPH. Eh, Myslím, že ten režim by měl podpořit další rozvoj digitalizace, například eh, e-knihy. ty platformy, ty platformy vznikají neustále a my je omezujeme. A se tak bych chtěl požádat zpravodajky, aby eh, vyvrátili to, co několikrát říkal Jersey, že tedy nemůžeme s tím všichni být spokojeni, pokud nebudeme schopni nastavit ty ambice dostatečně vysoko, abychom mohli být s tím všichni spokojeni, tak nebudeme jedničkou ve světě. A nebudeme ani dvojkou, ale budeme spíš tak čtyřkou ve světě a to, o to bychom usilovat neměli. To by, s tím bych potom já spokojen rozhodně nebyl. Já si myslím, že bychom měli pořád usilovat o prvenství na světě. Very good. Number one. Výborně. Dan Dalton. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajkám, protože si myslím, že odvedli vynikající práci vzhledem k tomu počtu pozměňovacích eh, návrhů a kolika lidí se to eh, týkalo. Eh, já jsem spokojen s většinou, ne se vším, jako obvykle. Ty, to označení důvěry, to se mi moc nelíbí, myslím, že by to mělo vzniknout od těch zainteresovaných stran samotných. Eh, ne od komise k geoblocking. Eh, tam ta formulace je poměrně velmi slabá. Já jsem vždycky byl pro tu přenositelnost eh, obsahu zakoupené online. To tady se vůbec neřešíme, že to technicky je možné. Také víme, že naše zasedání je webstreamováno na celém světě. Žádné hranice tomu stavěny nejsou a přitom tady Eh, pořád udržujeme v životě modely, které přitom vedou jenom k piráctví. Cloud computing, eh, ta formulace je pořád eh, zaměřuje na pevnost Evropu, uzavřená, uzavřené celému světu. Práva spotřebitelů, tady souhlasím s tím, co říkala Vicky. Také já mám starosti z diskriminace u toho rozděl, rozlišování nákupu zboží nebo služeb online nebo offline. K spektru Myslím, že musí mít lepší koordinaci, ale ne harmonizovanou politiku spektra, to je zase otázka subsidiarity. Takže přes té hodně dobré práce, která to byla vložena, tak někde ještě úplně eh, nedostáváme tomu, co tím chceme dosáhnout. Pořád to neřeší. Práva spotřebitelů, je to pořád takový ten tradiční přístup. Pořád eh, se tady projevují ta naše stará politická dogma. Uvědomujeme si, že svět už se posunul někam jinam. Nemůžeme toho už se nám to nepodaří vrátit zpátky do situace minulosti, eh, musíme se odbírat eh, směrem k budoucnosti. Okay. Thank you very much, rapporteurs. I'm very... Děkuji. Goga. Já vidím, že někteří jsou dnes v červeném, eh, ale jinak je to koktejl sociálního liberalismu. A já doufám, že se nám podaří to eh, schválit tak, aby to dobře fungovalo. Myslím, že ta kombinace také pravodajů by to mohla na pomoci. Protože pokud to nebude fungovat, tak eh, Evropa přijde obrovskou příležitost a to je příležitost je to především právě pro mladé lidi. Myslím, že je mnohem lepší být eh, vítězem. Všichni by z toho měli mít v Evropě prospěch a tu příležitost nám to tady teď nabízí. Měli bychom mít velmi solidní formulace, měli bychom ukázat, že Evropa je otevřená pro inovace a také, že chceme tu sdílenou ekonomiku. To je budoucnost. Takže lidé by měli být možnost sdílet navzájem. Platformy jsou budoucnosti. Platformy už tady jsou, lidé je milují, takže eh, jim eh, nechme volný prostor. Já také věřím eh, v dodávání balíčků. Někdy je to příliš nákladné a tak bychom eh, tam měli udělat kompromis a posunout to dopředu. Nechat eh, podniky, aby mohli prodávat bez problému. Známky důvěry mě vůbec nezajímají, lidi to taky nezajímá. Takže se na to příliš nezaměřujeme. Podle mě to není tak důležité. Čím více bariér budeme vytvářet, tím eh, méně to bude fungovat. A já myslím, že fungovat to rozhodně můžeme. Pojďme se na to zaměřit, tak aby z toho všichni měli prospěch. Claire Moody. Thank you very much. Uh, and again... Claire Moody. Uh, děkuji. A taky chci já vyjádřit uh, Eh, opravdu poděkování a obdiv eh, zpravodajem a stínovým zpravodajem. Pokud se týče tedy eh, těho specifického kompromisu, tak já myslím, že je třeba to přivítat. A k tomu, co zatím tady zaznělo je naprosto nezbytné uz, uvědomit si, eh, že digitální společný trh je prostě obrovská problematika. Nejsou tady pouze spotřebitelé, ale de facto má to vliv eh, na lidi jako občany v širším slova smyslu. To se týká například eh, kompromisu 98, kde se hovoří o nutnosti investovat do univerzálního přístupu eh, k širokopásovému připojení a tudíž eh, ke společnému digitálnímu trhu. Kromě toho ovšem eh, chceme říci, že digitální inkluze musí obsahovat také Eh, schopnost se tedy pohybovat na D eh, digitálním společném trhu a zároveň tedy eh, vědět, jak na to. Digitální inkluze znamená také přístup k právu na zaměstnání, to znamená, aby lidé mohli pracovat na společném digitálním trhu a když to činí, aby měli také příslušnou sociální ochranu, aby to bylo prostě zaručené. Stejně tak jako jinde. Šonkeli, velmi stručně. Ti poslední čtyři řečníci eh, eh, mluvili daleko rozumněji, než eh, jsem zvyklý v poslední době. My se k tomu stavíme tak, eh, jako, že je možné prostě lidi uspokojit. A skutečně je možné uspokojit jak firmy, tak spotřebitele, pokud se týče individuální ochrany a také eh, můžeme umožnit eh, takový vývoj, který bude prospívat jednotlivcům. A máme zde také regulaci o ochraně. Musím e, říct, že snad se nám podaří e, se tím zpravodaje a triálogy skončit do konce tohoto roku, ale mě by zajímalo, zda e, také výzkumná komunita je s těmito návrhy spokojená. Eh, protože eh, my, nám se zatím nedaří dosáhnout eh, té úrovně 3% výdajů HDP na výzkum a to je samozřejmě velmi důležitá věc. Čili to, co tady řekli tři, čtyři přeřečníci, ty určitě stojí za to a já myslím, že jsme schopni takto se jsme schopni vytvořit regulaci, která udrží Evropu na prvním místě, ne na druhém, ale na prvním. Tak, eh, já teď dám slovo komisi a poté zpravodajům, ale eh, možná, že ještě máme trošku čas, takže pokud někdo ze stínových zpravodajů eh, se nestačil vyjádřit zcela, tak budou mít šanci ještě po té, co promluví komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, mám jeden komentář obecný a dva konkrétní. Obecně velice nás eh, těší eh, ten, ta myšlenka společných pravidel, protože problémem digitálního trhu je fragmentace. Máme tedy 28 různých úprav a pokud chceme společný digitální trh, tak skutečně to si vyžádá jednotná pravidla. A to vyžaduje jiný přístup k legislativě, a to nejenom ani tak ne zde, ale eh, zejména v radě, eh, kde je třeba uznat, že minimální harmonizace nám eh, jeden společný trh nevytvoří. Nemůžeme mít 28 plus 1, ale prostě musíme mít jeden z 28 tak eh, to je důležité. Takže eh, uvidíme, jestli se nám podaří eh, dospět k tomuto cíli. Také dalším požadavkem je rychlost. Pokud chceme být na prvním místě, musíme mít také vysokou rychlost. A to znamená, že my budeme muset tu legislativní práci výrazně urychlit a komise připravuje návrhy, které budou velice jasně vymezené a umožní rychlé projednávání. A nyní ty dva obecné body. Geoblocking. Z těch kompromisů zdánlivě vyplývá, že parlament je přesvědčen, že geoblocking lze jednoduše a prostě zrušit eh, lepším prosazováním článku, eh, myslím, že 20 příslušné směrnice o digitálních službách. Komise se spíše domnívá, že je třeba specifického legislativního opatření, eh, abychom zrušili geobloky. Samozřejmě ten článek 20 je dobrý, je žádoucí, ale sám o sobě ten problém geoblockingu nevyřeší. A my bychom samozřejmě také uvítali mm, podporu parlamentu pro takovouto legislativní iniciativu. Protože v té, v té zprávě se ta zpráva k tomu mlčí víceméně. E, také e, tady máme na jedné straně audiovizuální Eh, materiál, který podléhá autorským právům a tam je geoblogging a pak máme tedy eh, jiný obsah a tam se taky geoblokuje. K otázce platform. Eh, my bychom mm, nechtěli zbudit dojem, že existují jakési záhadné platformy a s těmi snad je třeba něco udělat. Ta Otázka platform není kde si tam, ale prostě je všude. Znamená to eh, stejná pravidla pro všechny, to v audiovizuálních službách, copyright, eh, blocking, kybernetická bezpečnost, eh, tam všude platformy hrávají svoji roli a tam je skutečně třeba zbavit se dojmu, že ty platformy prostě nejsou nějak regulované, to tak není. Děkuji. Eh, ještě než dám slovo našim dvěma zpravodajům, samozřejmě eh, my eh, před hlasováním dostáváme stanoviska od dalších výborů a dále tady máme další dva legislativní návrhy. Jedna tedy nařízení o ochraně dat, o čemž, o čemž mnoho, mnozí eh, hovořili, ale pak máme taky eh, legislativu o národní bezpečnosti. Čili tady je eh, třeba, abychom si uvědomili, že když tady hovoříme o kybernetické bezpečnosti, že tady řada velká část této problematiky bude eh, finalizována právě v této eh, směrnici, poněvadž eh, to jsou ty dvě věci, které spolu velice souvisí. Tak, a teď kdo promluví jako první? Paní Gebhardt? Paní Kalas. Ano, děkuji. Děkuji za všechny příspěvky. Chtěla bych se zastavit u několika věcí. Berek. Komise vlastně také zmiňuje, že v řadě oblastí je problém těch 28 pohledů místo jednoho celkového evropského pohledu v tom Bereku jsme spatřovali něco, kde by se stělesnil ten evropský pohled na věc. Jenomže ten eh, Berek eh, jsme tady chtěli posílit jeho roli a nevytvářet další agentury. Co se týče platform, škoda, že už pan Živán tady není, ale on říkal, že bychom měli, měli být jednička v digitální ekonomice. Je třeba všem pamatovat, že platformy jakožto prostředníci sehrávají důležitou roli v tom, že digitální ekonomika vůbec vznikla. Čili pokud pro ně posilujeme odpovědnost, tak to může vést k omezení digitální ekonomiky, protože vzniknou překážky pro poskytování služeb. A pokud tady bude skutečně více těchto závazků, více povinností, tak pravděpodobně ten počet hráčů na digitálním trhu zmenšíme. To je třeba Eh, na to pamatovat. Máme platformy nejenom tedy platformy pro kulturní obsah, ale jsou platformy rozmanité. Eh, samozřejmě, že i ta péče tam musí být. A myslím si, že eh, mezi zvýšením zodpovědnosti a povinnosti o poskytovat péči je určitá e, souvislost. A opět e, je tady možnost zmenšení počtu hráčů na trhu. Pokud se týče dostupnosti pro ženy, tak e, už máme už paragrafy, které se tím zabývají. Dále přenositelnost. To byla kompetence výboru jury a my neustále čekáme na návrhy Jury, ale chceme se shodnout na tom, že zakopený obsah má být přenosný. Pokud se týče geoblockingu, tak to opět patřilo výboru Jury. Na druhou stranu všem chceme doplnit rámec pro elektronické obchodování což také znamená, že praxe geoblockingu není oprávněná a je třeba eh, s ní skončit. Čili tady, myslím, se zhodneme na většině bodů. A já také plně souhlasím s tím, co bylo řečeno o pozitivním přístupu a příležitostech. My se snažíme toto zdůrazňovat a e, nemluvit se tolik o rizicích. Děkuji. Paní Gebhardt. A e, my eh, ne, nemůžeme, nemůžeme přijít zdržet pana Buska, páč on má ještě nějakou recepci. Takže paní Gebhardt. Ja, danke schön. Ich versuche es nicht zu lang zu machen. Děkuji, pokusím se nehovořit příliš dlouho. Jednu věc bych předeslala. Nemyslím si, že by bylo naším úkolem zajistit, aby lidé, občané nebo dokonce poslanci byli šťastní. To si myslím, každý musí si <laughs> nějak vyřešit sám pro sebe, protože každý člověk má trošku jiný pojem o štěstí, o tom, co učiní šťastné, šťastným a co ne. Takže si myslím, že jsme před chvilkou vedli poněkud zvláštní diskusy o tomto. Důležité je, abychom si jasně uvědomili, že tyto inovace, které nám přináší digitální svět, sobě skrývají skutečně obrovské šance a my bychom jich měli využít, to je jasné. A pomocí těchto šancí vlastně, nebo s těmito šancemi je propojena naše ekonomická budoucnost. A my chceme být v této věci jednička ve světě. To je jasné, to je naším cílem. Ale já bych tady chtěla vyjasnit jednu věc. Máme tady minci, která má dvě strany. Ta jedna strana, to jsou ty pozitivní aspekty. Ta druhá strana, to jsou ta nebezpečí, která se s tím mohou pojít. A já jakožto od, my, jakožto odpovědní politikové, nemůžeme říct, že budeme hledět pouze na tu pozitivní stranu té mince. Musíme si být vědomi také té problematiky, která se s tím pojí a přesně si tedy stanovit a určit ty problémy a vyřešit je. A tady se dostávám například k tématu, o kterém hovořila paní Ford, a totiž odstavce 7, 8, 9, 10 a 11, kde se jedná o stejná práva pro nákup, ať již je uskutečen online či offline. V tom se téměř všichni shodneme a při vypracovávání kompromisů v rámci těch vyjednávání se téměř veškeré frakce vyjádřily v tom smyslu jediná, která se vyjádřila proti, byly liberálové a všechny ostatní frakce zcela jasně řekly, že si přejí, aby platilo stejné právo jak pro nákupy offline, tak pro nákupy online. Proto v tom kompromisu prostě nemůže stát nic jiného, protože je to většinový názor, který takto máme mezi jednotlivými frakcemi a který vyplynul z vyjednávání. Proto je to také základem kompromisu, který máme a je mi velice líto, že liberálové ehm, nechtějí podepsat ty kompromisy k odstavcům 7 až 11, ale tak prostě vypadá momentální situace. Co se týče kompromisu eh, k geoblockingu, to je také velmi obtížná otázka, neboť i zde si musíme jasně uvědomit, že je třeba rozlišovat mezi geoblockingem v mediální oblasti, v médiích, jako je například kino, video, televize a tak dále, a mezi geoblockingem v oblasti elektronického obchodování, který sebou pojí zcela jinou tematiku. A tady prostě musíme odlišovat mezi těmito dvěma typy a proto se tomu věnujeme v různých odstavcích, tak abychom jasně ukázali, že je pravděpodobně vhodné, abychom proto měli odlišnou právní úpravu. Protože pokud si koupím televizi, tak se nemusíme až tolik starat o autorská práva, ale pokud si kupuji video, tak již ano. Takže to jsou věci, které se prostě odlišovat musí, to je jasné. Ale nechceme odlišování v tom, zda jsem si to koupil online, zda jsem si to koupila online či offline. A o to nám jde v této souvislosti. A nyní je článek 20 směrnice o službách. Ano, to nám může v mnoha oblastech pomoci, ale ne ve všech. Je třeba tady se podrobně podívat i na právo hospodářské soutěže, které nám může pomoci právě v oblasti regulace platform jak se to již děje. A s tím souvisí samozřejmě i neutralita sítí, totiž je třeba všichni měli stejné šance. Také start-upy a také malé podniky, aby měli stejné šance a příležitosti pohybovat se na těchto sítích a platformách, stejně jako již velké etablované podniky, které si své místo na platformách již nalezly. To jsou věci, které musíme zohlednit, nemůžeme to pouze smést se stolu. Ano, přejeme si pokrok, ale také ano, musíme zajistit to, aby malé podniky měly stejné šance jako podniky velké. A to je to, co tam zmiňujeme, že je třeba se tomu věnovat, pokud tam budou nějaké problémy a bude potřeba to upravit. A to, co je udělal výbor FAM, to je zejména ta akceptabilita pro osoby s postižením, veškerá tato témata musíme zapracovat, musíme se jim věnovat, neboť jsou velice důležitá. My to také učiníme a já jsem velice vděčná za mnoho velice dobrých návrhů, které jsme dostali z různých výborů. A velice doufám, že se nám ještě podaří dopracovat i ty poslední kompromisy tak dobře jako ty první. Pracujeme na tom velmi tvrdě, budeme se tomu věnovat i nadále a já jsem přesvědčena, že nakonec budeme mít k dispozici skutečně dobrý text, i když každý z nás pravděpodobně řekne, ano, ale kdybych já jsem psala ten text sama, bez ostatních, tak by vypadal jinak, ale to je naprosto normální. Tak tomu prostě je, ale myslím si, že do posud mohu říct, že jsem velmi spokojená se spoluprací mezi jednotlivými frakcemi a to, čeho jsme již dosáhli, můžeme my, alespoň takto, já to říkám za svou frakci, bez potíží podepsat. Děkuji vám. Excellent. Um, thank you very much and thank you to... Děkuji vám a děkuji eh, všem, kteří naslouchali této debatě. Eh, toto je velmi komplikovaná sada kompromisů a já děkuji všem, kteří na tom pracují, počínají sekretariátem a našimi asistenty. Byla to velmi zajímavá debata, velmi detailní a na všech detailech je třeba se shodnout. Já chci eh, velice eh, tedy být praktická. Budeme o tom debatovat 14. prosince, hlasovat 14. prosince, to je v pondělí večer ve Štrasburku. Já vím, že někteří z vás přijíždějí pozdě. A to hlasování je naplánováno přesně na 19. hodinu. Takže prosím, kdybyste to eh, svým poslancům a spoluposlancům eh, připomněli, aby tam skutečně v těch 19 hodin byli Myslím, že Sean k tomu chce něco říci. Ano, e, pokud vím, tak kdykoliv se hlasuje ve Štrasburku v pondělí e, večer, e, tak to vždycky bývá kolem deváté. Proč to máme teďka sedm? Že mnozí z nás budou třeba cestovat přes Frankfurt a tam bývá tedy docela velká hustá doprava a tak dále. Dobře, tak eh, to můžeme ještě rozhodnout později, ale prosím, pokud byste to chtěli, tak prodiskujte to se svými, sekre, eh, se svými koordinátory. Já eh, vím, že skutečně v některých výborech se hlasuje, tak to bývá později, ale to by znamenalo pro nás velmi, velmi dlouhý den. Tak já nevím, možná bychom mohli začít někdy 8.30 nebo nebo třeba v, v úterý by to mohlo být nějak, o, o, nebo tak, čili přes ty koordinátory. Dobře, nicméně e, závěrem mě dovolte říci jednu důležitou věc. E, Gunnar Höckmark pravděpodobně e, zaměnil dva velmi důležité pojmy. Tady bohužel není, jinak bych to vysvětlil přímo jemu sice too ambitious, tedy příliš ambiciozní, ještě neznamená nekompromisní. Já jsem neřekl, že bychom neměli být ambiciozní, naopak měli bychom být eh, co nejambicioznější pro naše spotřebitele a také eh, měli bychom vytvořit řádný trh pro naše eh, malé střední podniky kompromis skutečně je nutný, jinak se nepohneme. Takže v kompromisu nelze dosáhnout všeho, co jsme očekávali, samozřejmě. A bohužel tady eh, nebudeme všichni spokojení se vším. A já se to snažím se ještě jednou. Bez toho by se prostě nedosáhlo kompromisu ambiciozní a dosahující kompromisu, to jsou dvě různé věci. Takže prosím, buďte co nejambicioznější, ale buďte také připraveni k závěrečným ústupkům, bohužel. Takže všechno nejlepší. Eh, pardon, ještě jednou. Ty, to hlasování musí být hotovo do 9. hodiny. Ano. Eh, já eh, vím tedy, že mnoho těch kompromisů už je dojednatý, dojednaných a některé další eh, ty ještě prostě budou muset projít hlasováním.